svých lidí a také ale eh, v zájmu stability celého regionu. A tím celý region vlastně získá mm, eh, výhodu a pomoc od nás. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. Já jsem obdržela návrh usnesení, tím uzavíráme. Tím uzavíráme rozpravu a hlasovat o usnesení se bude zítra. Další bod programu to je prohlášení vysoké představitelky Unie pro zahraniční záležitosti a bezpečnostní politiku místo předsedkyně komise o eh, AIDS, HIV, tedy o eh, nadcházející 18. mezinárodní konferenci o AIDS, která se bude konat ve Vídni od 18. do 23. července. Dáme hned slovo paní předsedkyně. Eštonové, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci, vážené poslankyně. Já vítám příležitost se zúčastnit zasedání o lidských právech a HIV AIDS. Je to velice aktuální diskuse, protože za 11 dní bude zahájena mezinárodní konference ve Vídni Eh, šíření HIV neustále způsobuje obrovské utrpení. Dopad HIV je horší v situacích, kdy nejsou dodržována lidská práva. Víme, že konfliktní situace mohou vést k nárůstu infekcí HIV, a to především, když dochází k sexuálnímu zneužívání dětí a žen. Eh, pokud nebudeme mít žádné předpisy proti diskriminaci, tak eh, často eh, lidé, kteří jsou nakaženi HIV, tak nechtějí kvůli stigmatizaci, stigmatizaci žádat o pomoc. A navíc ještě v jiných zemích, třetích zemích je zde další strach navíc a to, že budou za to uvězněni lidská práva by měla dát práva každému, každé osobě, včetně těch, kteří jsou nakaženi HIV, protože všichni mají právo na fyzické, na tělesné a duševní zdraví a všichni mají právo na přístup k informacím a na prevenci a léčbu. Ti postižení by neměli být diskriminováni právě kvůli eh, těmto důvodům, kvůli tomuto zdravotnímu stavu. Dámy a pánové, víme, že HIV to v některých zemích je důvodem eh, třeba eh, zabránit žadatelům o azyl získat ochranu, ale někdy i se to týká dětí nakažených HIV, kteří jsou vyloučeni ze školní docházky. My jsme lídrem boje e, za práva těchto nakažených lidí a nemocných lidí. I v listopadu 2009 Evropská rada přijala Eh, závěry a to je, že i toto téma HIV se stane součástí našich vnějších, naší vnější činnosti, že to propojíme s aspekty lidských práv. Evropská unie prosazuje svobodu pohybu pro ty, kteří mají HIV, jsou nakaženi HIV a eh, my eh, nejsme pro ty restrikce eh, pro vstup na území, pro, pro cestování, protože to zakládá diskriminaci těchto osob. Proto vítáme i změnu předpisů ve Spojených státech a v Číně. To je pozitivní signál posledním měsíci zástupci EU v Bruselu i v partnerských zemích eh, pro, mm, předložili několik demarší v této věci i, eh, mm, i především eh, kritizovali Malavy, Burundi a další, kteří kriminalizují osoby nemocné HIV, nebo i jsme vystoupili proti senegalským úřadům, které persekují tyto osoby. My se snažíme o to, aby byla zadržova, byla dodržována všechna eh, práva všech skupin, ať eh, jsou to tedy homosexuální skupiny, osoby na, eh, nemocné a podobně, a takže budeme stejně aktivně bojovat i v této oblasti. Děkuji, říká paní předsedkyně, a nyní zahajujeme rozpravu. Nejprve za politické skupiny máme řečníky, začneme skupinou EPP, paní Kolarska Bobinská, dvě minuty. Děkuji bardzo, paní předsedkyně. Děkuji vám, paní předsedkyně a chci také poděkovat eh, baronce Eštnové za její přítomnost, zatímco jiní sledují fotbalové utkání. Ale naše debata dnes je důležitá, protože je to velmi bolestné téma. A byť jsme v posledních letech zaznamenali pokrok v léčbě a také prevenci nemoci, zbývá nám pouze pět let k završení eh, rozvojových cílů milénia, to jest eh, k redukci šíření HIV AIDS a infekcí ale počet infikovaných lidí narůstá, zejména v určitých regionech světa a některé sociální skupiny, zejména ženy a e, dívky, e, e, jsou v tomto ohledu na prvním místě a proto musíme učinit několik akcí nebo opatření. Za prvé právní opatření, abychom takto povzbudili země, které jsou zejména nebo nejvíce postižené, výskytem AIDS aby eh, vypracovali příslušné akční plány a aby také zavedli antidiskriminační legislativu na ochranu infikovaných osob. A rovněž musíme zdůraznit otázku vzdělávání, zejména přístup ke vzdělávání a přístup k informacím, tak abychom proměnili diskriminaci v pochopení a akceptaci. Je to důležité jak v rozvojových, tak i v rozvinutých evropských zemích. A kromě vzdělávání klademe důraz na přístup k určitým eh, léčbám či lékům. Například na podzim vznikne dohoda o volném obchodu s Indií a jedním z nejvýznamnějších problémů, s ním jsme se v Indii setkali, je skutečnost, že Indie vyrábí levné léky proti AIDS Jakmile bude tato dohoda podepsána, tak produkce těchto drog může být omezena. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Cashman, tři minuty za e, skupinu socialistů a demokratů, prosím. Děkuji paní předsedkyně, paní baronen, baronko Ashtonová, když jsem vás slyšel, tak já mám pocit, že mohu jet domů. Práce je hotová. Já jsem rád, že tady jste to právě vy, protože vy eh, dobře eh, chápete eh, nejenom, co bylo uděláno, co děláme, ale co ještě musíme udělat, abychom chránili ty nejvíce slabé. A já jsem rád, že parlament se rozhodl, že tedy eh, postaví toto na ochraně lidských práv, protože pokud někdo má lidská práva, tak se mohou prosazovat. Třeba občanská společnost za vás může jednat, anebo vaše vláda je může prosazovat a také hovořím jako zpravodaj pro revizi rozvojových cílů milénia. Ale bohužel u AIDS a HIV nám počty rostou. Více než 33 milionů lidí nyní žije eh, z HIV a z AIDS. V roce 2008 2,7 milionů lidí bylo nově nakaženo a většina z nich v subsaharské, v subsaharské Africe a 60% z nich byly ženy a malé děti. Je tedy evidentní, že Musíme toho udělat ještě hodně. Musíme lidem říct, jaké mají možnosti, volby, jak mohou zacházet se svým tělem, jak eh, mohou tedy se postavit těm, kteří eh, eh, je Eh, eh, nutí třeba do eh, různých sexuálních služeb a podobně, aby viděli, že se jim mohou postavit. A já jsem rád, že především zde hovoříme i o těch, kteří jsou nejvíce tímto postiženi a máme zde vyšší míru nákazy především mezi e, těmi, e, tedy, mm, kteří pracují v prostituci, třeba především jde o e, tedy muže, kteří se prostitují, potom jsou to narkomani, migruj, mig, migranti, uprchlíci a ti migrující pracovníci. A i u nás vlastně blízko v Rusku a na Ukrajině, ještě to na úrovni epidemie, epidemie. Ale není to zase tak všechno negativní, protože Evropská unie je lídrem a bude nadále lídrem a já doufám, že eh, i budeme tou vůdčí silou eh, na 18. konferenci ve Vídni. Chci říci všem, že eh, představte si, že z těch Eh, eh, mm, že představte si tedy eh, ty miliony, to mohou být celé ztracené generace, ztracení rodiče, příbuzní, bratři, sestry, je to ztracená generace, je to vlastně je to mrhání životem, životy, eh, protože eh, zde lze udělat dobrou účinnou prevenci před touto nákazou HIV. Děkuji. Grazie per il gruppo. Děkuji eh, za ALDE má slovo paní Intveld. Čtyři minuty. Thank you, Chair. Uh, first of all, I would like to uh, thank Baroness Ashton. Děkuji. Dobr- Já bych nejprve chtěla poděkovat paní baronce Ashtonové za úvod a moje kole- moji kolegové, paní Kolarská, pan Cashman také hodně pracují na tomto tématu a já zcela s nimi souhlasím ve všem, co řekli. Musím říci, že jedno z posledních slov, které řekl Michael Cashman, že to je nemoc, které lze předcházet a právě to je to, co ve mně budí frustrace, protože jednoduše, úplně jednoduše, zadarmo, to nestojí vůbec nic ani cent a my bychom mohli zabránit tolika případům nákazy HIV, mohli bychom tolik zabránit takovému neštěstí lidí. Stigma, klíčová slova jako stigma, ano, o tom hovořila paní Kolárska, hovořila o diskriminaci, i vy jste o tom hovořila, paní Eštonová. A dokonce i v Evropské unii pořád ještě je zde to stigma, když se podíváte na ten fakt, že v řadě členských států například hm, homosexuálové stále nemohou dávat krev, že máte členské státy, které hm, i přes ta všechna pravidla chtějí potvrzení, eh, potvrzení o tom, že nejsou nakaženi HIV předtím, než mohou vjet na území jejich země. Takže to je něco, eh, co máme tady u sebe a teď říkáme ostatním, jak se mají chovat a my bychom měli tedy aplikovat stejné principy, které hlásáme i zde v EU. Kromě stigmatizace, je zde další problém a to je eh, eh, ta naše úzkoprsost. My jsme velice krátkozratí cí, pokud jde o tu sexuální morálku, jak bych to nazvala. Já jsem pořád šokována, že i zde v parlamentu jsou někteří, kteří si myslí, že nemohou podpořit takové usnesení, o kterém budeme hlasovat zítra, protože zde hovoří se o právu na sexuální a reprodukční zdraví a sexuální autonomii žen. Kdybychom pouze uznali tyto principy, tyto koncepce, tak bychom vlastně museli mít podporu všech členů v parlamentu a my bychom eliminovali mm, Eh, velké neštěstí lidí, jak tedy někdo může odmítat podpořit tyto principy a dívat se eh, do očí eh, lidem, kteří trpí, především do očí žen, které trpí touto nemocí, těmito nákazami. Já myslím, že to mm, musíme si vyřídit tady. Potom autonomie a práva žen. Je třeba uznat, že ženy Eh, kontrolují své tělo, že rozhodují o svém těle a že to platí všude, nejenom mimo Evropskou unii, ale i tady to platí v Evropské unii. To nic nestojí, paní předsedkyně, to nestojí ani cent Přístup k léku a k adekvátní zdravotní péči, to je základní věc. V Evropské unii my vidíme, že toto základní lidské právo je eh, porušováno, je odpíráno, eh, eh, je to považováno jako nějaký favor, nějaké privilegium. Ne, to je přece základní právo. A kromě toho, mm, mm, mm, když se na to podíváme prakticky, teď jsme v ekonomické krizi, Eh, která hm, tedy hm, vznikla mimo EU, ale eh, zdravá pracovní síla, no to je samozřejmě předpoklad pro zdravý ekonomický rozvoj, tak investujme do zdravotnictví. A zde bych chtěla apelovat na ty země, které nyní zvažují škrty eh, hm, v rozpočtech na rozvojovou pomoc, a to především na pomoc do zdravotnictví. To ne, to by měla být naše priorita a ne, měli bychom Mm, mm, hovořit o podpoře těchto zemí a měli bychom apelovat na odpovědnost našich národních vlád v tomto. Závěrem, paní předsedkyně, bych apelovala na všechny členy ze všech politických skupin napříč tímto parlamentem, aby podpořili zítra usnesení. Děkuji. Grazie per il gruppo verde, l'onorevole... zelené, paní Autala, minuta 30. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Já z celého srdce podporuji to, co řekli eh, předřečníci, tři předřečníci o eh, HIV AIDS a také chci poděkovat eh, vysoké zástupkyni za její přístup k této věci. Já mám za to, že to usnesení, o kterém budeme zítra hlasovat, by bylo velmi důležitým přínosem k 18. mezinárodní konferenci o AIDS, která proběhne ve Vídni koncem měsíce a tam mm, skutečně můžeme zdůraznit, jak je důležité, aby Evropská unie spolupracovala s těmi zeměmi, které stále ještě prosazují zákony a politiku, která mm, eh, brání postarat se o lidi trpící HIV a AIDS a která háže nebo klade překážky také do cesty do cesty prevenci. V našem usnesení konstatujeme, že stále ještě existuje 106 zemí tohoto druhu a to je velký úkol v naší zahraniční i rozvojové politice, abychom zdůrazňovali, že potřebujeme přístupy eh, založené na důkazech k HIV AIDS, že musíme skoncovat s předsudky a diskriminací, která stále ještě existuje a je velmi smutné vidět, že mnohé země ještě kriminalizují kriminalizují ehm, sexuální styk ehm, mezi eh, stejným lidmi stejného pohlaví. Musíme jim vysvětlovat, že to mm, eh, je něco, eh, co se co ne, se netýká tradice a kultury, ale jde o ehm, důstojné nakládání s lidmi. Děkuji. Děkuji za Eh, GUE, paní Matias, minutu 30. Děkuji, paní předsedkyně. Paní komisařko, já nebudu opakovat to, co zde již bylo řečeno přede mnou. 2,4 miliony v roce 2007 eh, lidí a kteří byli nakaženi dnes, a ta čísla se stále zvyšují, 33,4 miliony lidí v současné době je nakaženo AIDS a dvě třetiny těchto lidí nemají přístup k léčbě eh, vlastně důsledkem, důsledek této nemoci je vlastně přímo závislý na přístup k léčbě. A v subsaharské Africe se říká, že je 20 milionů lidí, kteří jsou zasaženi. Potom jsou další čísla, například nakažení žen, které je vyšší je to stejně tak eh, dnes, jako tomu bylo včera a předevčírem. Je to založeno na prevenci, na přístupu k léčbě a souvisí to s lidskými právy. Je potřeba vyzvat komisi a radu, aby dodržovali závazky, které byly přijaty a aby skutečně se zaměřovali na tyto prioritní otázky. Je zde potřeba snižovat eh, a bojovat proti diskriminaci těch nakažených eh, občanů i v rámci Evropské unie protože jsou tam prostě lidé, kteří jsou diskriminováni pro jinou sexuální orientaci a je potřeba posilovat, zvyšovat fondy pro boj proti AIDS, HIV, malárii a tuberkulóze a je potřeba také eh, vlastně uznat, že snižování rozpočtu pro boj s touto nemocí by zhoršilo situaci v Evropě. My jsme na ní hrdí na tu situaci, hovoříme o tom, že vlastně můžeme pomáhat rozvojovým zemím a je potřeba, aby tato pomoc se zvyšovala. Děkuji. Děkuji a nyní máme další zapsané řečníky. Začne pan Kelly dvě minuty. Eh, Děkuji, paní předsedkyně eh, a chci složit poklonu baronce Eštonové za dobrou práci a za to, že eh, to zvládla tak velmi rychle. Moje zkušenost s HIV AIDS jde zpět několik let, kdy jsem jako dobrovolník pracoval v Malawi. Tam jsem viděl skutečně zkázu na vlastní oči způsobenou HIV AIDS mezi dětmi i dospělými je to země, která čítá 12 milionů obyvatel, 42 je e, průměrný e, věk dožití a e, úmrtnost na AIDS, respektive výskyt AIDS je nejvyšší ve světě. Asi 6 tisíc lidí umírá ročně a dalších 80 tisíc se ročně nakazí AIDS a pouze 50 těch, kteří potřebují ART, RIT mají k tomu přístup. A proto je zapotřebí zajistit léka, lékařskou péči, to znamená prevence a také léčbu. Za druhé vzdělávání, osvětu tak aby lidé věděli, jak přistupovat k prevenci a aby věděli teda, jak se chránit. A za třetí eliminace určitých praktik založených eh, na právech jednotlivců v rámci kmenů, kteří mají volný přístup k eh, prosazování své vůle, zejména ve vztahu k ženám a toto musí skončit. Eh, já se domnívám, že prostřednictvím EU v tom můžeme pomoci. Pomoci teda učinit přítrž těmto eh, tradičním eh, kmenovým zvykům. Musíme také spolupracovat s příslušnými tamními úřady, protože to, co jsem si v Malawi všiml eh, na základě tamního tisku. Četl jsem články, které byly kritické vůči nevládním organizacím, protože nebyly schopny spolupracovat s tamními úřady. To znamená, že to vnímali jako kulturní kolonialismus. Je nutno proto spolupracovat s tamními úřady, abychom eh, skutečně učinili přítrž eh, eh, zkáze způsobené HIV AIDS. Děkuji. Děkuji, paní Lunáček, minuta 30. Yes, thank you, president. Um, Děkuji, paní předsedkyně, paní baronko, vážení kolegové. Jsem velice ráda, že budeme mít společné usnesení, doufejme podpořenou drtinou většinou parlamentu, protože v rámci příprav na 18. Eh, mezinárodní konferenci AIDS ve Vídni, což je eh, mé rodné město. Eh, jsme si teda stanovili název právě tady, právě teď. Jak všichni víme, bylo to již zmíněno, HIV AIDS vede k tomu, že Eh, lidé postižení, lidé nakažení jsou považováni eh, za hm, okrajové. Jsou to lidé, kteří jsou vytěsňováni ze společnosti, marginalizováni a je nezbytné, abychom právě z nich udělali centrum pozornosti a péče. A chci připomenout všem, že dokonce VTO v deklaraci z Doha v roce 2003 o TRIPS jasně dala na najevo, že tady musíme také prosazovat komerční zájmy, což je důležité zejména v Africe, kde 60 eh, nakažených jsou ženy a dívky. Ty, které tradičně mají méně přístupu k zdravotnictví, méně peněz, takže je to také otázka eh, patentování léků a zpřístupňování léků chudým to je klíčové v boji proti AIDS a eh, nákaze HIV. Jak eh, již bylo zmíněno, ženy a eh, dívky jsou postiženy dnes více než na začátku, kdy byly více, více postižení homosexuální muži. Ve světovém kontextu skutečně jsou to zejména ženy, a dívky, ale také muži. A proto apeluji na všechny i na ty, kteří nehodlají podpořit nebo zatím nepodpořili deklaraci a aby skutečně dali zítra hlasováním najevo, že práva, sexuální práva jsou e, platná pro každého. Děkuji. Děkuji. Paní Mikolášek, dvě minuty. Děkuji. AIDS je stále smrtelnou chorobou a i přes pokrok v medicíně stále zabývá, zabíjí miliony lidí. Virus HIV napadá imunitní systém, takže pacient umírá dříve nebo později na jinou infekci, například na tuberkulózu nebo jinou um, nakažlivou nemoc. Většina lidí podle epidemiologických studií se nakazí v při nechráněném pohlavním styku od jiné infikované osoby. Řekněme si však pravdu, kdo jsou ty infikované osoby. Dnes to zde již zaznělo. Myslím, že je potřeba říci, že jsou to nejčastěji ty sexuální pracovnice nebo pracovníci, kteří mají častý eh, sexuální styk bez použití ochrany a ty jsou potom roznašeči eh, té nákazy. A nebuďme naivní a nemysleme si, že nějaké častější lékařské prohlídky, například jednou týdně, přinesou řešení. Já mluvím jako lékař, jako odborník a vím, že když někoho prohlédnete v pondělí, a potom je další kontrola za týden, tak se může mezi tím nakazit a on sám se již stane zdrojem nákazy. Další rizikovou skupinou, jak řekl pan Kašmen přede mnou, jsou lidé, kteří jsou sexuální pracovníci s jinou sexuální orientací. Jak víme, tak v té komunitě je to většinou uzavřená, menší eh, komunita. Je tam časté střídání partnerů a to je, je to také otázka času, kdy vlastně v této komunitě lidé se nakazí. Proto musíme něco dělat. Já jsem pro výzkum nových léků, samozřejmě antiretrovirální léčba není často zcela účinná a věřím, že v rámci sedmého rámcového programu pro vědu a výzkum, který Evropa také podporuje, najdeme nové molekuly, které právě zabezpečí léčbu těchto infikovaných osob. Mám ještě hodně poznámek. Jsem pro, abychom jako Evropa hodně pomáhali Africe protože tam jsou miliony lidí, zejména v subsaharské oblasti a je naší morální povinností Africe pomáhat. Děkuji, děkuji, pane Mikolášiku. A nyní přejdeme k postupu ke čtěj a dávám slovo panu Jakolinovi Salvatoremu na jednu minutu. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Není pochyb, že dnes více než kdy jindy AIDS nadále je hrozbou nejenom pro zdraví evropských občanů. Každý rok umírají miliony, miliony osob a tento problém je ještě umocněn v takzvaných rozvojových oblastech. A proto je třeba proti tomu bojovat a je třeba i více informovanosti, více zdrojů především na ty nástroje a je třeba, aby ty zdroje se používaly adekvátně je třeba podporovat rodiny také, protože eh, ten eh, problém jednoho nemocného příslušníka rodiny se stane problémem celé rodiny. Je třeba i, eh, mm, i apelovat na, jin, na to, aby tito lidé měli jiné návyky, jiné, jiný styl života. Tato problematika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 Nejvíc ta infekce se týká 25 až 30 letých lidí, jsou to většinou mladí lidé, kteří podceňují riziko této nemoci. Je zde vlastně určitá nejistota ohledně té nemoci, jsou příliš mladí, aby si pamatovali na informační kampaň z 80 letech a ve škole nejsou žádné povinné předměty, které by o tomto informovali. Podle Eurobarometru z roku 2005 vyplývá, že většina evropských občanů by přivítala silnější zapojení EU do kampaně informační ohledně AIDS. To se týká vlastně eh, toho, že se to stále více šíří. Je potřeba vytvářet nové kampaně, a které se musí zaměřovat a přizpůsobovat různým cílovým skupinám. Potom zde, zde aby se zabránilo stigmatizaci nakažených osob. Děkuji, paní Wortmann. A nyní dávám slovo panu Papa Nikolaovi na minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Jak právě řekla paní Wortmann, tak přestože 33 milionů osob v současné době jsou přenašeči tohoto smrtelného viru na světě, tak jsou také miliony osob, kteří, které nevědí a nejsou vlastně informovány o rizicích, které představuje uh, situace v oblasti AIDS a nesmíme ztrácet pozornost a snižovat naše úsilí v oblasti informační kampaně. Je také potřeba bojovat proti sociálnímu vyloučení těchto lidí. A což znamená, že téměř 30 Procent obyvatel v Evropě, kteří jsou nakaženi, si neuvědomují, že mohou přenášet eh, AIDS. Takže eh, tento virus je potřeba považovat skutečně za světovou prioritu v oblasti zdravotnictví. Evropská komise musí zintenzivnit, prohloubit své programy, zdůrazňovat informovanost, zejména mladých lidí a především bojovat proti sociálnímu vyloučení. Děkuji. Nyní dám slovo paní komisařce. Uh, paní předsedající, paní předsedkyně, kolegové, děkuji já jsem přesvědčena, že Vídeňská konference bude krokem vpřed při prosazování práv lidí eh, na ochranu před infekcí a že eh, jim to zajistí efektivnější léčbu a prevenci. O tom zde jste hovořili hodně. Také vás ujišťuji, že budeme navyšovat eh, to naše úsilí při obraně těchto práv uvnitř Unie, ale i v našich vztazích se třetími zeměmi, ať jsou to naši sousedé či země na jiných kontinentech. Bohužel já budu na Středním východě, takže nebudu schopna se zúčastnit vídeňské konference, ale komisař Dali eh, a eh, bude zastupovat Evropskou komisi a také bude hovořit eh, na zahájení konference. Dále tam budou další pracovníci z různých sektorů, zdravotnictví, výzkumu a tak dále. Všichni se zúčastní. A já bych i ráda zde vyzvala ty poslance, kteří tam se budou zúčastňovat, aby eh, se snažili o to, aby ty naše iniciativy byly tam prezentovány a aby Eh, tam byly prezentovány mm, akce organizované komisí. Závěrem bych chtěla eh, říct něco, co také zde bylo řečeno. Já bych začala osobně. Já vím, že teď eh, probíhá důležitý mm, mm, zápas eh, v Africe, v Jižní Africe. A já si pamatuji, před pár lety, když jsem tam byla, tak jsem dělala eh, navštívit venkov z Johannesburgu a můj řidič hovořil o problematice HIV a AIDS v Africe a mm, že já vím, že i další osobnosti se tím zabývají, jako Annie Lennox například. A když eh, jsem, eh, jsme jeli mm, venkovem, tak řekl, vyberte si vesnici, takže mm, já jsem si vybrala vesnici, ukázala jsem na ní, my jsme zajeli do té vesnice a on mě zavedl na hřbitov a řekl, víte, v Africe tradice je, že vy eh, jeden rok po smrti tam nedáte náhrobní kámen. Eh, takže jakékoliv kříže, které vidíte, ty malé kříže, ty představují lidi, kteří zemřeli v posledním roce. A já jsem eh, šla do, na ten hřbitov a tam byly jich stovky. A on mi řekl jednoduše, to jsou oběti AIDS co já jsem viděla, to byla e, tragédie, zbytečná tragédie a já zde bych chtěla poděkovat všem, kteří zde předložili toto usnesení a já budu eh, podporovat implementaci vašeho usnesení. Děkuji, paní vysoká zástupkyně. Uzavříráme tedy tuto debatu a Poté je nyní prohlášení místo předsedkyně Komise Vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci o vstupu umluvy o kazetové munici v platnost.